Vítám všechny kolegy tady v sále, ale i ty, kteří jsou připojeni na dálku. Všechno je připraveno, eh, všichni znáte ty podmínky pro připojení. Ne, eh, neobnovujte nebo obnovujte si svoje obrazovky, to je také jedna z těch věcí, kterou by, která se stává velmi často. Jestli nikdo nemá žádnou námitku vůči návrhu pořadu jednání, tak eh, dnes budeme mít eh, slyšení o OLAFu, o následných opatřeních, které by mělo trvat od 13.45 do 15.45. Eh, bude to webstreamováno na internetu, současně s tlumočením. A v druhé části mimo vyloučením veřejnosti se bude konat další část a tam bude také přítomen komisař, kde se budeme moci ptát eh, na otázky spojené s transparentností, takže se toho nebojte. A také by měla proběhnout výměna názoru s zástupcem Spojeného království, to je ta téma, které nás velmi zajímá, to budeme probírat také s komisařem Hánem, to je také o eh, těch eh, auditorských zpráv eh, s ohledem na Českou republiku a tak obecně, jak tyto zprávy eh, komise provádí. Teď jazykový režim, to všechno si můžete přečíst v newsletteru. A u bodu čtyři Nejprve druhý bod, přijetí pořadu jednání, to musím oficiálně ještě říci. Má někdo k tomu nějakou připomínku? Pokud ne, tak eh, další bod je schválení zápisů ze schůzí 7. května 2020 a 28. 29. května 2020 a 11. června. Pokud k tomu eh, nebudou žádné poznámky, tak eh, tyto zápisy budou považovány za schválené. A na Eh, úvod bych chtěl také pozdravit pana Iteleho eh, z OLAFu. Jsem velmi ráda, že tady dnes může být, že se vidíme. Ale nejprve bych chtěla dát slovo panu Marineskovi zpravodajovi k dalšímu bodu. Je to zpráva o probíhajících institucionálních jednáních tím jsme se dostali už k bodu 5. Vyšetřování prováděné Evropským úřadem pro boj proti podvodům. Pokud jde o spolupráci s úřadem veřejné, Evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu OLAF. Milí Mariane, teď máš slovo. Máčkněte tlačítko Speak. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji že jste také předsedala trialogu, kde se nám podařilo po, dlouhý, po dlouhé diskuzi dospět k politické dohodě. Nebylo to jednoduché, vzhledem k tomu také, v jaké době eh, se nacházíme. Karanténa, ta celá ta krize kolem koronaviru. Nicméně s pomocí stínových zpravodajů, kteří k tomu také výrazně přispěli svými písemnými připomínkami a návrhy se nám podařilo dospět k politické dohodě. Podle mě je to velmi dobrá dohoda, protože to zohledňuje práci parlamentu a také to posiluje pravomoci OLAFu, zlepšuje to spolupráci mezi OLAFem a členskými státy, ale také spolupráci mezi OLAFem a úřadem Evropského veřejného žalobce, protože to byl hlavní, to hlavní téma eh, pro toto nařízení. Co se tedy parlamentu týče, tady mohu prohlásit, že většina z těch důležitých věcí, které parlament navrhoval, se tam podařilo dostat. Možná, že trochu jinak formulováno, ale eh, než to bylo původně, ale to je běžná věc. Jde o vracení prostředků eh, od některých ekonomických subjektů, účast OLAFu na e, vyšetřování, přístup k bankovním účtům, mechanismus pro podávání stížnosti, přístup k té závěrečné zprávě OLAFu, ochrana informátorů, informace členských států o doporučeních OLAFu členským státům, kroky soudních úřadů, to všechno bylo zahrnuto do tohoto mechanismu, vysoký standard eh, vyšetřování OLAFu. To všechno jsou pozměňovací návrhy, které se parlamentu podařilo prosadit do té politické dohody. Já bych chtěl eh, teď říct si několik slov ke kontrolám a k tomu mechanismu stížností. Na tom teď pracujeme, budeme na tom pracovat během německého předsednictví a já bych chtěl poděkovat předcházejícímu chorvatskému předsednictví, protože ti eh, věnovali velké úsilí této dohodě a já předpokládám, že během německého předsednictví se nám podaří dosáhnout zhody na tomto mechanismu. Ten rozdíl vůči původnímu návrhu parlamentu je v tom, že ten kontrolor je teď zahrnut do administrativní struktury dozorčího výboru. Je to nezávislá osoba, komisař Hahn v trialogu vznesl určité rozpočtové aspekty a proto jsme našli toto řešení. V tomto okamžiku to kompromisní, ten kompromisní návrh parlamentu je ponechat tam původní text parlamentu, ale změnit tam pouze to umístění kontrolora a umístit ho tedy do té administrativní struktury dozorčího výboru. Ten mechanismus stížností bude ponechán stejný, jako byl náš původní návrh. To je v podstatě všechno z mé strany. Chci ještě jednou poděkovat všem, kteří se zúčastnili tohoto jednání. Vyžadovalo to velké úsilí, ale já si myslím, že ten výsledek je nakonec velmi dobrý, takže děkuji. Ganz herzlichen Dank, Marian. Děkuji, Marian. Začneme vlastním slyšením a prvním řečníkem bude pan Tomáš Zdechovský. Vážení přátelé, vážení hosté, všichni, kdo se připojíte na zdejší slyšení na dálku, chtěl bych moc poděkovat za přijetí vlastně všem vynikajícím řečníkům eh, pozvání do tohoto panelu. Já doufám, že to bude výměna, velmi dobrá výměna názorů. Nejprve uslyšíme eh, vnitrostátní pohledy ze tří členských států z Německa, Rumunska a Itálie, aby jsme lépe porozuměli nedostatkům v návaznosti na doporučení úřadu OLAF prostřednictvím konkrétních případů. Dále bude následovat pohled evropských institucí, a to konkrétně zástupců OLAFu, Evropského soudního dvora a Úřadu veřejného žalobce. Pak krátce pohovoří eh, pan Marian Marinescu, zpravodaj eh, Evropského parlamentu pro zprávu OLAFu. A po prezentacích bude diskuze se členy výboru KONT Eh, kde vlastně zazní různé perspektivy našich dnešních řečníků na danou problematiku a já věřím, že to bude plodná a zajímavá diskuze. Dovolte mi několik faktických poznámek. OLAF ukončí svoje vyšetřování. Doporučuje opatření institucím EU a národním vládám. Obvykle se jedná o zahájení trestného, trestního eh, stíhání, finanční vymáhání, vymáhání pohledávky nebo jiné disciplinární opatření. Rozsah možného finančního účinku doporučuje úřadu, eh, eh, doporučení úřadu OLAF je obrovský. V letech 2010 až 2018 Olaf doporučil navracení téměř 7 miliard eur do rozpočtu Evropské unie. Na to ale navazují nedostatky eh, v, na tato doporučení. Na vnitrostátní úrovni v roce 2018 přijali soudní orgány v členských státech 319 rozhodnutí o opatřeních navazujících na doporučení OLAF. U téměř dvou třetin přijatých rozhodnutí byly případy OLAFu zamítnuty. Pouze v jedné třetině soudní orgány vznesly obvinění. Zásadní faktory ovlivňující násled, následná opatření k doporučení OLAF jsou jednak přípustnost důkazů schromážděných OLAFem v rámci vnitrostátního soudního řízení, po obdržení závěrečné zprávy OLAFu vykonají státní zástupci znovu všechny vyše, vyšetřovací činnosti, aby zajistili důkazy pro trestní řízení. Pak je tu nízká kvalita a včasnost eh, závěrečných zpráv úřadu OLAF. A poslední, neméně důležitý, je nedostatečný důraz na implementaci finančních doporučení s cílem maxima, lizovat zpětné získání prostředků. My jsme za poslední léta zřídili, udělali jsme směrnici PIV o boji proti podvodům poškozující finanční zájmy EU, zřídili jsme EPO a paní Kovézi určitě může říci více o roli ehm, Evropského e, úřadu Evropského e, veřejného žalobce. Ten by měl začít eh, fungovat už v listopadu 2020. Nicméně je nutno se ptát, jestli je tento úřad už v současné době připraven a jestli má opravdu všechny svoje kapacity na to, aby začal fungovat a jakým způsobem bude fungovat v návaznosti na OLAF. V rámci vyjednávání o nařízení OLAFu se parlament zaměřil na další podporu přípustnosti zpráv OLAFu v rámci vnitrostátních soudních a správních řízení. Někdy existují totiž rozdíly ve výkladu unijního práva a vnitrostátního práva mezi úřadem OLAF a vnitrostátními úřady. Olaf začal tyto rozdíly řešit prostřednictvím schůzek s příslušnými soudními orgány a doufejme, že dneska se dozvíme nějaké konkrétní, konkrétní závěry těchto schůzek. Nechci být dlouhý, využiju pouze pět minut a předal bych slovo našemu prvnímu řečníkovi, panu uh, eh, Loiveringovi z Německého federálního ministerstva financí. Děkuji. Já jsem ráda, že mohu pozvat Martina Beriga, který má dlouhodobé zkušenosti z ministerstva financí v Německu. Slyšíte mě? Ano. Takže vítejte. Má našem výboru v Evropském parlamentu máte slovo. Paní předsedkyně, pane zpravodaji, dámy a pánové, já se jmenuji Martin Loimering. Ehm, jsem, jsem zodpovědný za otázky finanční kontroly EU a ochrany finančních zájmů EU a také eh, jsme koordinujeme boj proti podvodům. Předtím, než Ehm, bych přednesl krátký přehled toho, jak funguje programování, kontrola, trestní stíhání, jak se to analyzuje. Hmm, je to většinou na úrovni jednotlivých spolkových zemí. Máme 32 operačních programů eh, na spolkové úrovni eh, probíhá spíše koordinace máme um, tři koordinační místa, taková mm, vstupní brána pro OLAFu, pro většinu případů. Um, je to smysluplné, my všichni, ne, tedy my sami nemáme žádnou možnost eh, prosazovat právo, nemáme kompetence mm, to mají jednotlivé spolkové země. Eh, my spolupracujeme tedy s OLAFem, zastupujeme Německo v grémích OLAFu, poradenských grémích a také máme funkci takzvaného country managera v rámci EMSS, e Irregulatory Management System, a tam hlásí členské státy nesrovnalosti OLAFu. Jak vypadá obvyklý případ, když se OLAF rozhodne, že provede kontrolu, tak většinou je v kontaktu s příslušným generálním ředitelstvím komise a všechna mm, příslušná data, obnosy a právní pozadí Ehm, pak předá tedy příslušným orgánům a je s nimi v kontaktu. Ehm, my jsme o tom informováni a komunikace probíhá bezprostředně mezi příslušnými orgány a OLAFem. Ehm, jsou výjimky v tom, že my jako KOS jsme jako první kontaktování OLAFem, to je mm, příklad, kdy se e, e, jedná o zvláštní okolnosti, e, pak jsme my těm kontaktním partnerem v Německu. Cílem jsou pak doporučení, co se stane, když OLAF mm, vydá doporučení. Podle naší zkušeností jsou to tři kategorie jednak justiční doporučení, finanční doporučení, kde jde o vymáhání peněz a administrativní doporučení. E, justiční doporučení jde přímo příslušným justičním orgánům, to je příslušné státní zastupitelství v Německu. Finanční doporučení e, pak jde od OLAFu um, příslušným um, státním zástupcům, uh, příslušným generálním ředitelstvím, které je kontaktuje úřady na úrovni spolkových zemích a administrativní doporučení, kde jde o nějaké slabé místa eh, mm, nebo problémy, tak tam Mm, to jde do příslušné místo do EU, kde, tam, mm, kde, tam, kde vznikl tento nedostatek. Také mm, okolnost, že existuje doporučení, neznamená, že eh, neurčuje přesně, jak vypadá to doporučení spolkové země jsou obvykle zodpovědné za implementaci toho doporučení a pokud uh, jsou, mají problémy nebo otázky, tak se pak vrací na nás. U posouzení práce OLAFu v Německu v probíhajícím současném pro podpůrném období jsme konstatovali, že OLAF se už ne odvrací od běžných případů, ale k takzvaným přeshraničním, takzvaný cross-check, kdy tedy prostředky z členských zemí mm, se převádějí do jiných členských států a účastní se toho němečtí, eh, německé ekonomické subjekty. Ehm, E, třeba zahraniční podnikatelé nebo ceřiné společnosti zahraničního podniku, kteří přijímají ty platby. To je pozitivní vývoj, že právě řešíme ty komplexní příklady, případy, které mají přeshraniční povahu a z, z důvodu různých právních systémů je to mm, vlastně usnadněno než v těch snažších případech, které jsou na národní úrovni. Eh, mm, v Německu je samozřejmě otázka toho, jak to vypadá s eh, tím uplatňováním oficiálních doporučení. Pan um, Mm, zpravodaj říkal, že jenom jedna třetina tedy vede k eh, stíhání. To platí i pro Německo. V Německu chci ale vyloučit, že to je nějaký systémový pro- problém. Eh, doporučením OLAFu důvody jsou různé povahy. Jednak Ehm, to, co Olaf dává, je doporučení, není to automatismus a je tam jednak, mm, co se týče tedy trestně právního mm, procesu, mm, odsouzení, tak v Německu eh, tam musí být překročen určitý práh eh, skutkové podstaty a často eh, Olaf používá různá měřítka, to je přirozené. Olaf nemůže eh, mít přesný přehled o každém právu. Eh, to by už pak neměly národní orgány vůbec nic na práci. Pak samozřejmě Mm, pokud dojde, tam je trestně právní jednání, pak ten příslušný státní zástupce řekne ano, ale je to poměrně drobné, co se týče té viny, takže se zastaví to stíhání a pak tam není obžaloba, i když e, e, e, tam nebyl problém, ale je to z procesních důvodů. Ehm, zastaveno. Pak je někdy ta právní situace posouzena jinak. To se stalo podle názoru Olafu. Je tam trestná činnost podle názoru státního zastupitelství? Ne. Já ale to považuji za přirozené. A chtěl by říci, že mm, Německo má velký zájem a na tom, aby pachatelé byli trestáni, odsouzeni. Není důvod, proč by eh, mm, trestný čin vůči evropského rozpočtu měl být jinak jak si řešen než proti našemu státnímu rozpočtu. Ten eh, máme stejnou tedy pobítku, aby to bylo eh, odsouzeno. Pak tady hrozí Eh, riziko pro mm, samotné eh, eh, státní zástupce. Promiňte, špatná kvalita přenosu. Kofinancování vede k tomu, že Německo samou trpí škodu a také má velký zájem na to, aby peníze, prostředky byly vymoženy zpátky. Domnívám se, že evropské, mm, evropský státní zástupce Ehm, něco změní a zřízení tohoto úřadu eh, mm, sledujeme s velkým zájmem a těšíme se na spolupráci. To je všechno z mé strany a děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane Loveringu. A dalším řečníkem, který se připojí eh, k našemu slyšení je pan Krin Bologa, který je eh, předsedou eh, Národní antikorupčního, antikorupčního úřadu v Rumunsku. Vítejte tady v Evropském parlamentu a máte slovo. Děkuji vám, dobrá odpoledne. Jmenuji se Krim Bologa a jsem novým nejvyšším státním zástupcem eh, Národního ředitelství pro boj proti korupci. Paní předsedkyně žádá o stisknutí mikrofonu. Už mě slyšíte? Táže se řečník. Ano, dobře, děkuji. Jmenuji se Krimbologa. A jsem novým hlavním státním zástupcem ředitelství pro boj proti korupci. Je mi velikou ctí, že mohu dnes odpoledne před vámi vystoupit a odprezentovat rumunský pohled na věc. Slyším vás dobře. Dobře, děkuji. Já to tedy zopakuji, protože došlo k technickému problému. Jsem, je mi velikou ctí a potěšením, že mohu dnes odpoledne vystoupit a odprezentovat vám rumunský pohled na věc a zároveň hovořit o pohledu na věc ze strany Národního úřadu pro boj proti korupci a pro boj proti zásahům do finančních zájmů Evropské unie. Budu také hovořit o návaznosti na OLAF. Tato spolupráce již funguje 17 let. My máme specializovanou strukturu v rámci státního zastupitelství v Rumunsku, která řeší otázky střetu s finančními zájmy Evropské unie. Když začne působit úřad EPPO, tak eh, úřad DNA, to znamená eh, generální ředitelství, eh, rumunské generální ředitelství pro tuto otázku bude nadále vyšetřovat případy podvodných jednání, bude vyšetřovat fyzické osoby, pachatele a zvažovat důkazy. Ta spolupráce byla doposud velice intenzivní, je pro nás velmi důležitá. OLAF je nám velikou oporou a kromě Eurojustu je to hlavní institucionální partner našeho úřadu DNA při boji proti podvodům, korupci a střetům s finančními zájmy. Dochází k neustálému výměně informací ohledně přeshraniční trestné činnosti a spolupráce DNA OLAFu má různé formy. Jednak eh, dostáváme případy doporučení OLAFu. To, jsou, to je trestná činnost, která se týká finančních zájmů Evropské unie. Tyto úřady jsou nám předávány ze strany eh, OLAFu. Také nám ovšem takovéto případy eh, posílají jiné instituce. Jsou to soudní orgány nebo jiné orgány. Následně jsme dožádáni, abychom pro OLAF naschromáštili doplňující informace, to znamená důkazy, případně šetření provádíme v různých databázích nebo provádíme prověrky fyzických osob, právnických osob, případně spolupracujeme s dalšími partnery v dalších členských státech. Trestná činnost, která se týká podvodu proti eh, Evropské unii, trestná činnost přezraničního charakteru, musí být stíhána na vysoké úrovni. Zde funguje mezinárodní spolupráce v rámci shromažďování důkazů. Musí spolupracovat i soudní orgány, případně další orgány členských států. V těchto případech přes hraniční trestné činnosti spoleháme na OLAF, který zajistí přímou spolupráci soudních orgánů členských států, případně přímou spolupráci evropských orgánů. Nejefektivnější vyšetřování podle našeho názoru je takové, když pracují společné vyšetřovací týmy, JIT. My jsme je zapojili při vyšetřování všech případů proti finančním zájmům Evropské unie. A je pravdou, že v ČIT jsou zastoupeni zástupci OLAFu i soudních orgánů. A tyto společné vyšetřovací týmy, ty, ty, tam zasedají další kolegové, státní zástupci z Francie, Belgie, Německa a dalších členských států. Jsou to státní zástupci i z našeho úřadu a ti spolupracují s úřadem OLAF. Minulý týden v Rumunsku jsme podali obžalobu na řadu fyzických a právnických osob jsou to osoby, které se dopustily daňových úniků a praní špinavých peněz a nadále pracujeme s belgickými úřady na té části, která se týká praní špinavých peněz. Tehdy se Olaf však zapojil do celé práce společných vyšetřovacích týmů, spolupracuje se s belgickými orgány a dochází k prošetřování jednotlivých obchodních společností, které se zabývaly těmi obchodními činnostmi. I s Itálií spolupracujeme na velice komplikovaném případu. V tomto případě však ještě nejsem schopen vám říct více, protože je to stále ještě v běhu. Olaf opět je součástí JIT. A tahle vyšetřovací podpora je pro naše práce velice cená vyšetřovací podpora ze strany OLAFu. Informace, které se tímto způsobem získají, mohou totiž zkrátit čas potřebný na vyšetřování a zlepšuje se tím i efektivita celé práce. Je prokázáno, že OLAF může zajistě to odborné zázemí, které nám umožní provést prověrku právnických, fyzických osob, obchodní společnosti. Tím se rychleji pořídí informace a dokumentace o projektech v jiných členských státech. Pokud jde o přípustnost důkazů v trestním řízení, kde je zapojen orgán OLAF, tak to máme zhodnoceno v dokumentu V Rumunsku máme nastavenou praxi týkající se přípustnosti důkazních prostředků. Obecně platí, že rumunské soudy, zprávy OLAFu a připojené zprávy připouštějí jako důkazy, jako přípustné důkazy. To je praxe Belgi- eh, pardon, rumunských soudů. Materiály OLAFu k řadě vyšetřování se tímto způsobem doručují. Naši státní zástupci tyto důkazy používají buď přímo nebo nepřímo v rámci soudního řízení. Prakticky to znamená, že naši státní zástupci obdrží informace, které jim předá OLAF a pokusí se tyto informace přetvořit do důkazních materiálů. A ve světle tohoto důkazního materiálu, který je tam takto pořízen, nezávislý státní zástupce zváží, zda je možné přistoupit k podání obžaloby a zahájení soudního řízení. Pokud jde o statistiku, tak vám mohu říci, že od roku 2012 do roku 2018 84 doporučení poslal úřad OLAF rumunskému státu, kde byly různé důkazní materiály z různých členských států a 25 z nich se objevilo u soudu, což je 30 V dalších případech se jedná o jiné směry, jiné cesty řízení. Činnost eh, úřadu DNA při vyšetřování podvodů proti finančním zájmům Evropské unie je činnost eh, velmi široká. Je to mnohem širší činnost, než co se objevuje ve zprávě OLAFu a vyšetřování se může opírat o zdroje jako například DLLF v Rumunsku, což je ta organizace pro boj proti korupci. Může se to opírat o i materiály, které jsou eh, předmětem dožádání od jiných osob a organizací. Mohu říci, že tento úřad zpracoval 1945 případů eh, s evropským prvkem zhruba polovina byla v tomto roce a asi 800 případů z těch 800 případů, které se řešily se 100 se, se jich 800 řešilo u soudu a rozsudek byl vydán v případě 180 těchto případů. 8 30 milionů představovalo evropské financování a v roce 2019 rumunské soudy vynesly 74 rozsudků proti 105 obžalovaným. A v tuto chvíli se, zpracovávají ještě eh, se zpracovává ještě tisícovka dalších případů, v nichž figuruje nějakým způsobem finanční zájem Evropské unie. 430 z těchto eh, případů se řešilo v tomto roce. 35 obžalovaných již bylo odsouzeno. V Rumunsku probíhá celkem široká diskuze o případech, které se nakonec projednávají u soudu. Právní obsah těchto případů podvodných jednání proti finančním zájmům Evropské unie velice často souvisí s otázkou důvěry. S tou se setkáváme často. Probíhá celkem široká diskuze na kolik eh, můžeme tuhle důvěru zajistit v některých případech. My jsme na ministerstvu zřídili pro tento účel pracovní skupinu, kdy se snažíme zjišťovat, jakým způsobem by mělo vyšetřování efektivně probíhat. V tuto chvíli se připravuje zákon, který se již v parlamentním výboru projednává a snažíme se prostřednictvím tohoto návrhu zákona řešit situaci, kterou jsme vysledovali v roce 2019, kdy jsme sledovali, jakým způsobem funguje spolupráce s orgánem OLAF. A já znovu připomínám, že úřad DNA je v podstatě státní zastupitelství. Zde probíhají různá, různé akce vzdělávání, odborné vzdělávání pro účely zpracování případů s evropským prvkem. My jsme vypracovali celou řadu i případových studií, připravili jsme akce pro i zástupce policejních složek, nejenom státní zástupce. Zároveň řešíme otázku technologií a zařízení. My chceme poděkovat Olafu za podporu v tomto smyslu. Pokud jde o zřízení úřadu EPPO, náš úřad DNA přijde o část své činnosti týkající se vyšetřování podvodných jednáních. Je to nařízení 1939 z roku 2017 a dle tohoto nařízení bude docházet ke sdílení činnosti, ke sdílení příslušnosti. U případu, které, kde škoda představuje více než tisíc euro. Také pokud jde o mezi komunitární transakce, tak i zde bude stanovená mezní hodnota, podle které se bude určovat příslušnost. V případě těchto věcí si ponechá DNA, úřad DNA eh, příslušnost, pokud bude mm, vyčíslená škoda menší než tisíc euro. A Ministerstvo spravedlnosti, jak jsem říkal, eh, připravilo eh, pracovní skupinu, která připravuje implementaci a provádění e, nařízení 1939 z roku 2017 připravuje návrh zákona a my bychom v rámci DNA měli vytvořit jakousi podpůrnou strukturu, která by měla pomáhat úřadu EPPO. To znamená, že EPPO by se mohl spoléhat jako úřad na činnost tohoto orgánu. Bude velice důležité úřadu EPPO na pomoci v budoucnu. My ovšem nikterak nevylučujeme, že by mohla ta spolupráce, která již je nastavena, probíhat v podstatě obdobně. Já chci EPPO popřát hodně štěstí, hodně úspěchů. Chci poděkovat Olafu za sebe i za své kolegy za velice přínosnou práci, kterou pro nás dělá. A to už po dobu téměř 17 let. Děkuji. Já vám chci poděkovat. Doufám, že eh, v Rumunsku DNA, tedy váš úřad, nepřijde o žádné kompetence. My eh, vás potřebujeme také pro účinnou práci EPPO, protože bychom byli rádi, kdyby eh, v dané zemi fungovalo velmi silné státní, státní zastupitelství, které se bude zabývat případy korupce. A doufáme, že v Rumunsku dojde k posílení vaši, vašeho úřadu a k jeho oslabení. To rozhodně není naším záměrem. To bych chtěla ještě jednou vypíchnout a určitě k tomu budou ještě nějaké otázky. Chceme vás podpořit ve vašem úsilí a my rovně chceme se zaměřit na budování EPPO, se kterým byste potom měli spolupracovat. Takže bych vám chtěla ještě jednou poděkovat a teď se dostáváme k dalšímu řečníkovi Vincenzovi Amendolovi, který je brigádním generálem Guardia di Finanza je velitelem zvláštní jednotky pro veřejné výdaje a podvody s evropskými prostředky, je tedy specialistou na boj s korupcí v Itálii. Můžete nás, slyšte nás velmi dobře, Vincenzo? Dobré odpoledne, děkuji. Já jsem tedy brigádním generálem eh, finanční stráže v Itálii, jsem velitelem zvláštní jednotky, která má na starosti podvody s evropskými fondy. Chtěl bych eh, pozdravit předsedkyni výboru KONT, eh, paní Moniku Holmajer, která umožnila naši účast na tomto slyšení. Chci také pozdravit všechny ostatní účastníky a řečníky a chtěl bych se věnovat eh, tématu, které mi bylo přiděleno, ale nejprve bych si dovolil v krátkosti popsat eh, naše funkce, naše fungování, eh, tedy finanční stráže, Guardia di Finanza v Itálii a jakým způsobem provádíme ochranu finančních zájmů Evropské unie v Itálii. V roce 19, eh, my jsme nedávno slavili 246. výročí založení finanční stráže. Je to policejní soubor, který má obecné kompetence, který se opírá o vojenskou strukturu a spadá přímo pod ministra hospodářství a financí. Již v roce 1999 došlo k výslovnému uznání toho, že Guardia de Finanza má na starosti ochranu evropských finančních zájmů a že tedy v v této oblasti může vykonávat stejné pravomoci, jako má v daňové oblasti na národní úrovni. A že tedy může eh, analyzovat a odhalovat a bojovat proti eh, porušením legislativy Evropské unie, které znamenají eh, finanční zájmy. Dále byl v roce 2001 přijat eh, další legislativní nástroj, který eh, podrobně rozvádí tyto pravomoce, takže se vlastně stáváme policií, která působí v oblasti hospodářské a finanční trestné činnosti. Eh, v první řadě tedy působíme jako jakási finanční policie, což znamená, že můžeme bojovat proti daňovým únikům, celním prohřeškům a proti podvodům s fondy Evropské unie. Eh, týká se to vlastně všech podvodů v oblasti veřejných financí a dále. Eh, fungujeme jako jakási hospodářská policie, což znamená, že eh, musíme zajistit dobré fungování kapitálových trhů, ale také musíme dbát na hospodářskou soutěž mezi společnostmi, musíme bojovat proti infiltraci organizovaného zločinu do veřejné sféry a musíme bojovat proti praní špinavých peněz a dalším aspektům. Dále eh, byla vytvořena moje zvláštní jednotka pro veřejné výdaje a pro boj s, eh, no, s podvody na evropské úrovni a v rámci toho máme provádět analýzy, inspekce a kontroly využívání rozpočtu na státní, regionální a místní úrovni. Znamená to, že tedy se musíme zabývat tím, jakým způsobem jsou využívány ty prostředky. Měli bychom přijímat opatření, které eh, by měly vést k prevenci Eh, těchto činů, ale také by měly zabránit eh, financování terorismu. Na základě toho jsme tedy eh, vytvořili novou administrativní strukturu, která by měla reflektovat ty různé funkce, které máme. Máme jakýsi generální štáb, který má na starosti strategické řízení finanční stráže, potom máme jednotlivé územní, ale také letecké a námořní jednotky, a potom máme specializovaná oddělení, které se zaměřují na eh, speciální eh, oblasti hospodářské eh, trestné činnosti. A v rámci toho tedy máme i to oddělení pro veřejné výdaje a to zahrnuje i výdaje z Evropské unie a v rámci toho se snažíme bojovat proti podvodům. A tím se dostávám k vlastnímu tématu tohoto dnešního slyšení. Te, jde tedy o vyšetřování, které by mělo následovat po doporučeních, eh, se kterými přijde OLAF. Eh, a tím pádem se opíráme o článek 11 nařízení 883 z roku 2013 o vyšetřování OLAFu. A v tomto ohledu v případě podvodu na evropském rozpočtu, které, ze kterých zešla tato doporučení OLAFu, Eh, provádíme následující eh, eh, následující činnosti. A já bych chtěl uvést jeden konkrétní případ z Polie, kdy došlo k falšování dokumentace použité pro získání podpory v případě zemědělského zařízení, kde došlo k tomu, že byla vytvořena určitá skránková společnost a došlo k předložení nabídek které měly ilustrovat to, že ta zvolená byla nejvýhodnější a ten celková částka, eh, která takto byla eh, získána, představovala 870 tisíc euro. Takže eh, to poškození zájmu Evropské unie tady bylo evidentní. Týkalo se to série eh, pořizování eh, zemědělského vybavení v eh, Pulii. Potom byla předložena žádost o proplacení nových nákupů, opět došlo k předložení určitých nabídek a došlo k tomu, že došlo k tomu, že existoval autorizovaný technik, který potvrdil tyto nabídky. A jak už eh, jsem eh, říkal, eh, byly předloženy dokumenty od autorizovaného technika, který potvrdil, že ty nabídky jsou legitimní a přitom neobsahovaly to zařízení, které mělo být pořízeno. Na základě toho tedy došlo k pořízení tohoto zařízení, které potom bylo kontrolováno a e, byly tady zaznamenány rozpory s tou podanou žádostí o podporu. A stejně tak byly zadrženy dokumenty, které potvrzovaly, že došlo k e, falšování e, těchto nabídek. Zapojeny do toho byly schránkové, tedy jakési prázdné společnosti, které byly, měly své sídlo v Bulharsku a které byly propojeny s jedním z těch podezřelých a díky té kontrole, kterou e, jsme provedli na místě v té společnosti zemědělské, jsme mohli odhalit to, že to zařízení pocházelo ve skutečnosti od jiného výrobce a že byly e, sfalšovány dokumenty o jejich pořízení. E, podařilo se věsnit celou dalších okolností, které ukazovaly, že došlo k podvodu. Například eh, tady byly brzeny eh, falešné kopie eh, dokumentace tohoto vybavení. A stejně tak tady byl rozpor s tím přesným typem toho zařízení, než které bylo uvedeno v, v žádosti. A na základě toho ten region Opulie vyplatil několik set tisíc euro je provedeno vyšetřování ve spolupráci eh, s OLAFem a eh, bylo vyjasněno to, že došlo k podvodu. Poté jsme se obrátili na státní eh, zastupitelství. Předložili jsme veškeré získané důkazy a došlo eh, k tomu, že jsme se rozhodli požádat o vrácení prostředků ve výši více než 800 tisíc euro. Kromě eh, boje proti podvodům, ale také eh, bojujeme proti korupci. To souvisí s tématem dnešního slyšení. Chtěl bych tady uvést jednu operaci, kterou jsme prováděli v oblasti Salerno, což je region Kampánie Eh, kde došlo také k zapojení eh, OLAFu, kde eh, se jednalo o kontraband tabáku pro vodní dýmky, který oficiálně měl být vyvezen z Evropské unie, měl být vyvezen do Severní Afriky a to právě z přístavu Salerno. Nicméně potom došlo k vyšetřování a bylo zjištěno, že tady zase došlo k ke korupci státních eh, úředníků, celních úředníků především. Takže došlo k zadržení eh, více než pěti tun eh, tohoto tabáku v celkové hodnotě více než milionu euro a také jsme mohli doložit, že mělo dojít ke škodě na několika set tisíc euro na spotřební dani, na DPH, ale i na celních poplacích. A je tedy potřeba říci, že to byla zase operace, která proběhla ve spolupráci finanční stráže OLAFu. Bez OLAFu by nebylo možné eh, něco takového dělat a rád samozřejmě odpovím na jakékoliv otázky. Vielen herzlichen Dank. Eh. Děkuji vám, že jste vystoupil na našem slyšení. Děkuji za to, že jste uvedl tyto konkrétní případy spojené s eh, působením OLAFu ve vaší zemi a jestli eh, z toho mohu vyvodit, eh, tak jde o to, že OLAF skutečně nedělá jenom administrativní, administrativní činnost, ale pouští se do trestního vyšetřování a ta spolupráce je tedy klíčová i pro tyto případy a to také parlament vždy v minulosti zastával. Potřeba, aby OLAF mohl aktivně podporovat vaši práci. Chci také poděkovat zástupci Guardia de Financa za tuto spolupráci a myslím, že určitě vás ještě někdy pozveme, protože tady máme také mezi námi poslance, kteří by rádi se dozvěděli více o těchto případech, kde dochází k značným podvodům eh, eh, s evropskými veřejnými prostředky. Takže vám ještě jednou děkuji za váš referát i za vaši práci. A teď se dostávám dalšímu řečníkovi, což, eh, jestli si to ještě pamatuju dobře, je pan Itele, kterého tady ještě jednou vítám. Děkuji, že jste eh, <clears throat> také vedete OLAF a tímto vám předám slovo. the latest information. Poslední informace o sna eh, ze Olafu zlepšit um, reakce na eh, naše doporučení. Jak víte, Olaf sám nevyšetřuje eh, justiční řízení. Pokud objeví nelegální aktivitu v rámci svých šetření, my dáváme doporučení kompetentním orgánům na evropské nebo národní úrovni, aby začali jednat a vymáhat prostředky, které byly podvodně e, získány, anebo aby zahájili řízení proti dočinným osobám nebo subjektům. Musíme se účastnit tedy e, nebo angažovat v ilegální činnosti. Členské státy mohou reagovat naše doporučení a považují za vhodné. Jak ukazují tyto slajdy, tak ty výsledky jsou smíšené. Každý eh, rok um, OLAF monitoruje svá doporučení v jednotlivých členských zemích. Tady vidíte čísla za posledních pět let. Ty slajdy ukazují případy, kdy justiční orgány eh, eh, nerozhodly na základě doporučení OLAFu. Případy, kde rozhodly a celkové eh, počet tedy obvinění. Ta čísla se liší, ale obecně ta um, ten indictment trend, tedy obvinění, je asi kolem 30, 29-30%. Vidíte, eh, je dobré tedy, že práce OLAFu je ceněná a vede k pozitivním výsledkům. Domnívám se ale, že, můžeme, že se můžeme shodnout, že je třeba udělat víc. Vidíte z těch slajdů, že počet těch eh, žalování v některých zemích je velmi vysoký, v jiných zase nízký, anebo neexistuje vůbec. Má to mnoho důvodů. Je důležité si pamatovat, že zapamatovat, že v několika případech je to, eh, ta obžaloba založena jenom na několika případech, takže je obtížné z toho vyvozovat nějaké závěry. Nicméně několik let Olaf analyzuje eh, kroky po jeho doporučení, aby pochopil důvody, proč národní styční orgány někdy rozhodnou, že nebudou dále stíhat eh, jim předané případy a proč ty případy, které eh, jsou stíhány, nevedou vždy k obvinění. Jeden z důvodů, proč jsou případy eh, končeny, jsou nedostatečné důkazy pro eh, doporučení. Znamená to obvykle, že národní orgány spochybnili hodnotu důkazů závěrečné zprávy Olafu, že Olaf nebyl schopen sehnat všechny nutné důkazy na podporu svých závěrů. Obvykle je to z důvodu omezených investigativních pravomocí OLAFu. Někdy byly případy eh, odloženy národními orgány, protože se národní orgány domnívaly, že se nejednalo o trestní čin. Obvykle to bylo z důvodu rozdílu mezi hodnocením OLAFu a členského státu, z důvodu různých definic trestného činu proti finančním zájmům EU v jednotlivých členských zemích. Někdy e, jsou ty případy e, odloženy, ukončeny stát, národním státními zástupci, protože trvalo příliš dlouho. Olaf chce ukončovat svá šetření co nejrychleji a zajistit, aby případy, které předává kompetentním národním orgánům, spadaly eh, pod eh, nebo plnily příslušné lhut, promlčecí lhuty. V neposlední řadě naše analýza ukazuje, že národní eh, státní zástupci ne, považují případy, které se týkají evropského rozpočtu nebo nepovažují za stejnou prioritu jako jejich národní zájmy. Eh, my jsme tvrdě pracovali na tom, abychom zlepšili spolupráci s národními justičními orgány. Po minulý týden jsme měli společné školení se státním zástupcem Eurojustu, kde chceme zvyšovat spolupráci. Eh, ta spolupráce s národními státními zástupci eh, zvyšuje šance efektivního eh, postupu po našem doporučení. Také proto, že národní orgány se na tom podílely od začátku. Vedle naší spolupráce s Eurojustem jednáme i přímo s justičními orgány v členských zemích, abychom zlepšili tu, eh, to procento obvinění. Chceme zahájit spolupráci s justičními orgány co nejdříve v každém šetření, protože shledáváme, že nám to pomáhá dosahovat nejlepších výsledků. Proto jsem rád, že jsem mohl vyslechnout pozitivní příspěvky kolegů, kteří měli slovo přede mnou a chci jim poděkovat za dobrou spolupráci mezi OLAFem a příslušnými orgány. Také jako ředitel OLAF jsem osobně eh, projednával Eh, problém zlepšování tý, toho procenta obžalob justičními orgány v některých členských zemích. Někdy tato eh, jednání vedla k vytvoření stálého kontaktního bodu v dané zemi pro zajištění efektivnější spolupráce. Také jsem vytvořil v rámci OLAFu eh, dedikovanou pracovní skupinu pro motoring a Mm, mm, sledování našich do, postupu po našem doporučení. Pracovní skupina sbírá informace o implementaci všech doporučení OLAFu, finančních, justičních, disciplinárních, administrativních. I mm, pokra- bude pokračovat v analýze výsledků, abychom viděli, jak, na, jaké ovoce přináší naše úsilí. OLAF přijal iniciativu na zlepšování eh, justičních implementace svých doporučení, ale dochází i k dalšímu vývoji eh, v širším, z širšího hlediska, které eh, pomůže z tohoto hlediska. Minulý měsíc proběhl intenzivní trialog o revizi nařízení OLAFu a při této příležitosti chci poděkovat paní Holmajer, panu Marinesku, všem stínovým zpravodajům za jejich za ten pokrok ohromný, kterého bylo dosaženo v této věci. Máme obrysy dohody o revizi, včetně změny, která by zprávy e, OLAFu měla činit přípustnými pro národní soudy, alespoň v případech, e, e, které nejsou trestně právní povahy. Často je to citováno jako důvod, eh, proč eh, nepřipustit doporučení eh, OLAFu. V principu tu dohodu vítáme a chceme, aby stejná pravidla ale platila pro všechny případy, ať jsou trestně právní nebo ne. Chceme jasné rozhodnutí od parlamentu a rady. Na triologu máme také chceme detailnější posouzení um, implementace našich doporučení v výroční zprávě OLAFu. To by mělo umožnit větší transparentnost a jasněji ukázat, jak naše úsilí o zlepšování eh, eh, těch eh, výsledků se zlepšují. Vytvoření nové kanceláře Evropského státního zástupce také změní způsob, jakým jsou chráněny finanční zájmy EU. A Eh, také způsobu, v jakým OLAF spolupracuje s příslušnými členskými státy. Pokud dostaneme informace, které mohou vést k trestnímu stíhání v některé z této zemi, tak ty informace předáme bez um, odkladu EPO, aby mohla začít šetření s možnou podporou OLAF. Práce EPO a spolupráce s OLAFem by měla vést k zvýšení počtu obžalovaných obvinění, alespoň co se týče trestně právních řízení. Také je důležité mít na paměti, že OLAF si zachová svá práva vyšetřovat a že eh, implementace doporučení OLAFu, co se týče preventivních opatření, vymáhání prostředků a dalších administrativních kroků, musí vždy eh, mm, eh, zůstat zachováno a nemělo by záviset na nějakém eh, mm, obvinění nebo udělení trestu. Jsem přesvědčen, že spolupráce mezi EPO a OLAFem bude mít velký dopad na obranu finančních zájmů EU už jsem měl tu čest projednat budoucí spolupráci s paní Gevesy a věřím, že budeme schopni e, začít pracovat, jakmile EPO bude plně funkční. Jsme přesvědčeni, že spolupráce přinese okamžité výsledky, co se týče e, počtu obvinění. Děkuji vám. Děkuji. Myslím, že se tím seznamem budeme muset ještě intenzivně zabývat, protože jsou tady mm, dobře funkční justiční systémy, které přesto nikoho neobžalovaly. A pak je tady otázka Eh, kdy je to zamítnuto z důvodu nedostatečných eh, podkladů. Tím se musíme dost ještě zabývat, kde je nedostatečná pravomoc eh, a kde se prostě řeknou, že to je jenom, že to jsou jenom prostředky EU a tedy ta, ty drobné věci, těch 50 euro, eh, to mě dělá menší starosti než 3 miliony euro, které nejsou, kde nepadne obžaloba. Takže k tomu musíme přistupovat jinak a musíme o tom jednat s členskými státy. Ehm. Eh, takže ještě jednou děkuji, děkuji za vynikající práci Olafu a generálnímu řediteli, který toho tolik dosáhl v mm, oblasti velice složitých případů a e, přispívá často k velmi problematickým a obtížné práci. E, jako další slovo má Jan Inkel Ram z e, Evropského soudního dvora, ředitel právní poradce administrativních záležitostech. Takže přípravy OLAF před Evropským soudním dvorem. Slovo má pan Jan Ingelram. Vidím ho, vidím vás, ale neslyší. A... Děkuji za slovo. Děkuji paní předsedkyně za to, že jste mě pozvala. Je mi velikou ctí, že se mohu svoji krátkou prezentací rovněž eh, zasadit o úspěch eh, této akce. Případy OLAFu u Evropského soudního dvora. Jde zde o soudní dvůr jako takový a obecný soudní soud Evropské unie, což býval prvoinstanční soud před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. V tuto chvíli tyto soudy řešili již více než 70 případů, které se eh, týkaly vyšetřovací činnosti OLAFu. A dnes při tomto slyšení řešíme následné sledování případů OLAF v členských státech. A já bych se rád soustředil na tři témata, která podle mého, aspoň tedy doufám, jsou zajímavé z hlediska toho zpětného sledování a následného sledování. Jednak jde o procesní záruky a lidská práva. Už 18 let platí, že případy OLAFu u soudů Evropské unie se vždy řešily z hlediska procesních záruk a zaručení lidských práv. Největším případem, který mohu uvést a asi zřejmě první, je to T4805 Vinče proti komisi, to je jeden z největších případu Eurostatu vedlo to k prvoinstančnímu rozsudku v červenci 2008. Tehdy soud konstatoval zcela jasně procesní záruky a jako je právo na informace, právo na uh, poskytování informací, vystoupení, slyšení eh, a tak dále. Byl to jeden z prvních případů a tehdy se rovněž také uznalo právo na nezávislé vyšetřování. To bylo T309, eh, Tamoskro proti komisi, to byl rozsudek, který byl vydán v červenci 2006 podstatě, když procházíme nařízení OLAFu z roku 2013, a podrobujeme toto prověrce, tak si říkáme, že zákonodárce EU do, to, do tohoto nařízení vnesl část judikatury. Ten záběr, ten důraz na procesní záruky a lidská práva je, jak se všichni shodneme, velice důležitý a zajímá všechny, kteří se zajímají o vyšetřování OLAFu. Ale také si myslím, že je důležité upozornit na to, že zde jde o posílení legitimity vyšetřování eh, OLAFu. A to je potom důležité v případě využití výstupu vyšetřování jako důkazních prostředků při následném řízení, které je zahájeno na úrovni Evropské unie nebo na úrovni členských států. A zde upozorňuji na tuto důležitost, na důležitost nutnosti kontrolních mechanismů a procesních záruk. O tom hovořil pan Marinesku. Já si také myslím, že tohle je naprosto zásadní. Pochopitelně nejenom pro ty osoby, které jsou prověřovány Olafem, ale jde i o legitimitu výstupu a o další práci při následném sledování situace. Druhé téma se týká potřeby OLAFu dodržet národní pravidla, která se týkají národní ho vyšetřování v oblasti správního práva. Já jsem vyrozuměl z toho, co říkal pan Itala, to bylo velice zajímavé, že tohle je jedno z témat, které se řeší v kontextu toho následného sledování. Je to totiž článek 11 odstavec 2 nařízení 88 3 z roku 2013. Jde o to, že toto dodržování národních pravidel je první podmínkou, je prvořadou podmínkou toho, aby zprávy OLAFu byly přijatelným, přípustným důkazem v rámci národního řízení. A myslím, že je zcela jasné, že aplikace jak národního práva, tak eh, práva Evropské unie při jednom vyšetřování je vlastně velice komplikované. Může to být veliká výzva. Eh, z Případ T48 to Sigma Oriony proti komisi, tehdy obecný soud řešil tuto otázku a konstatoval je velice důležitým způsobem. Sigma Oriony, což byl hospodářský subjekt v oblasti informačních technologií, byl to příjemce fondu Evropské unie a tehdy byl tento subjekt prověřován OLAFem. A v návaznosti na toto vyšetřování komise přerušila veškeré platby a ukončila veškeré smlouvy s tímto hospodářským subjektem. O Sigma Oriony se odvolala u obecného soudu a krom jiného argumentovala tím, že francouzský soud má za to, že zpráva Olafu je neplatná. A francouzský soud důrazně a krátce reagoval že pouze soudy EU mají příslušnost a pravomoc k tomu, aby mohli uh, eh, konstatovat, že nějaký dokument je platný či neplatný, včetně OLAFu. Sigma Orionis argumentovala rovněž, že OLAF a to je vlastně téma, to je to druhé téma, které zde vyvstává, že Olaf nedodržel pravidla normy z francouzského práva, pokud jde o prověrku na místě a prohlídku na místě. A tehdy obecný soud konstatoval, že OLAF má své autonomní právo na základě e, práva Evropské unie provádět prohlídky a prověrky na místě, to znamená v prostorech hospodářského subjektu. Je to velice důležitá pravomoc OLAFu, kterou OLAF má a národní právo se týká těchto prověrek a kontrol pouze tehdy, pokud hospodářský subjekt je proti provedení prohlídky či prověrky. A v takovém případě národní orgán musí na pomoci, musí asistovat OLAFu. To znamená, že je to pravomoc OLAFu pokud je, dán, pokud je nedán souhlas, tak potom národní orgán se dostaví na místo s aby napomohlo OLAFu. To je velice důležitá pravomoc OLAFu. Tahle asistence, která je upravena ve vnitrostátním zákoně, je pouze ta asistence, nikoli pravomoc či příslušnost. Jenomže tehdy Sigma Orione nebyla proti provedení prověrky. To znamená, že přítomnost národních orgánů v jakékoliv formě nepřicházelo v úvahu. Takže obecný soud tehdy zamítl argument Sigma Orionis ohledně potřeby aplikovat vnitrostátní právo. A důležitost tohoto rozsudku z hlediska fungování OLAFu v obecném hledisku je, je v tom, že v návrhu z roku 2018 se v úvodním ustanovení uváděla možnost eh, změny nařízení eh, o orgánu OLAF. A bylo řečeno, já jsem zaznamenal, že by se takovéto změny mohly nakonec objevit eh, v textu nařízení jako takovém, což by bylo velice důležité. A třetí téma, které bych chtěl jen stručně uchopit, je povaha vztahu mezi OLAFem a národními orgány, které mají jednat na základě zprávy OLAFu. Základní princip je zakotven ve smlouvě o Evropské unii, je to článek 4 odstavec 3. Je to princip upřímné spolupráce mezi orgány členského státu a orgány Evropské unie. A tento princip se vztahuje na veškeré činnosti Evropské unie. V rozsudku z 4. října z 2008, to byl známý případ Tyla, je to případ 1938, tehdy prvoinstační soud konstatoval, že princip této spolupráce se vztahuje i na vztahy mezi národními orgány a OLAFem. Podle soudu platí, že tento princip znamená, že jakmile OLAF poskytne informace, tak národní orgán musí tuto informaci pečlivě prověřit a vyvodit z ní příslušné odpovídající závěry, tak aby se i veškeré předpisy EU a případně nutnosti bude třeba zahájit uh, řízení, pokud to bude na místě. Já myslím, že princip této takzvané upřímné spolupráce je takový všezastřešující princip, který upravuje veškeré vztahy mezinárodními orgány a OLAFem. A já myslím, že sem by šlo doplnit i to, že to je vše zastřešující princip, který se bude stahovat na vztah mezinárodními orgány a úřadem EPO, tak to bude v budoucnu. Já myslím, že co se týče stávající aplikace tohoto principu v praxi, tak je to nejlepší podmínka, nejlepší způsob, jak zajistit finanční uh, zájmy Evropské unie do budoucna. A to je zase v zájmu jakéhokoliv daňového poplatníka v Evropské unii. Děkuji vám. Srdečně vám děkuji za toto velmi přesné vysvětlení situace a to, že jste to doložil jednotlivými judikáty, které již eh, byly přijaty Evropským soudním dvorem. To je pro naši eh, práci velmi užitečné. Takže ještě jednou děkujeme řečníkovi z Lucemburku, z Lucemburku. A teď bych tady chtěla přivítat evropskou veřejnou žalobkyni Lauru Kevezi. Doufám, že nás dobře vidíte a slyšíte a těšíme se na vaši prezentaci. Máte slovo. My už vás vidíme, slyšíme. Dobré odpoledne. Děkuji vám za vaše pozvání, vážená paní předsedkyně, poslanci, vážení řečníci. Jsem velmi ráda, že se mohu zúčastnit tohoto slušení, protože se to týká mojí hlavní mise jako evropské veřejné žalobkyně. Nejprve se pokusím vyjasnit roli EPPO. My budeme stíhat a vyšetřovat podvody s evropskými prostředky nad 10 000 euro a dále půjde o přeshraniční podvody z DPH, kde ta způsobená škoda je více než 10 milionů euro. EPPO není antikorupční orgán. Ke korupci budeme přistupovat podobně jako k organizovanému zločinu, kde bude z naší strany hlavně ochranu finančních zájmů Unie. Kdo jsou hlavní aktéři v této oblasti ochrany finančních zájmů EU? Jednak eh, jsou to řídící orgány ve členských státech, dále je to komise a její auditoři, Evropský účetní dvůr, potom samozřejmě OLAF, Eurojust, Europol. Takže my jsme specializovaný orgán, který má možnost zahájit, eh, tak takovýto orgán, který by měl tuto pravomoc zahájit eh, soudní případ, tady chyběl. Takže my teď budeme mít své sídlo v Lucemburku, kde budeme dohlížet nad vyšetřováním, které budou provádět speciální delegovaní státní zástupci, kteří budou eh, ve členských státech a ti evropští státní zástupci nebo žalobci na to budou dohlížet a ten delegovaný zástupce v daném členském státě potom bude vykonávat tuto činnost eh, na místě. Co byste měli očekávat od EPPO? E Více vyšetřování, méně rozdílů v těch eh, případech v jednotlivých členských státech a větší objem vrácených prostředků. Pokud budeme mít dostatek zaměstnanců, tak bychom mohli podnítit jednotnou úpravu, jednotný přístup ve členských státech ke stíhání podvodu, jednotný tedy přístup k tomu, jak přistupovat k, této, k tomuto typu trestné činnosti ve všech členských státech. Budeme se obírat o ty evropské delegované žalobce, to je novinka, kteří nebudou svázáni omezeními národního systému při své činnosti, při provádění vyšetřování, budou se moci opírat o naše souhrné eh, analytické informace, které máme na celoevropské úrovni, budou se moci také opírat o naše pravomoci v oblasti vyšetřování a budou moci to vyšetřování provádět souběžně v několika členských státech. Budou moci také využívat eh, důkazy získané v jiném členském státě bez velké formální zátěže. Budou tedy moci využívat synergii s OLAFem, s Eurojustem a Europolem. A no, současně s tím budou také moci eh, odhalovat eh, výnosy z trestné činnosti. Tím, že zefektivníme eh, vyšetřovací techniky, lze říci, že se nám podaří dosáhnout pokroku a zefektivnit vracení neoprávně využitých prostředků a výnosů z trestné činnosti. Postupně tedy budeme rozšiřovat naši činnost, budeme do toho zapojovat další aktéry, takže bych se teď chtěla zaměřit na jednotlivé z nich, například na OLAF. Já už jsem s OLAFem měla velmi zajímavá konstruktivní jednání s panem Itala. Eh, spolu jsme diskutovali o naší budoucí spolupráci a dohodli jsme se na tom, že bychom měli nastavit podmínky pro co nejlepší spolupráci. V tomto okamžiku naše úřady vyjednávají jako pracovní režim mezi námi s po té dokončené revizi nařízení OLAF už máme jasno, jak to bude právně ošetřeno. A musíme být schopni vést paralelně vyšetřování a doplňovat se vzájemně v tom vyšším zájmu lepší ochrany evropského rozpočtu. Žalobci budou mít větší eh, možnosti, co se vyšetřovacích technik eh, a sběru důkazů eh, týká. Když jsem si přečetla výroční zprávu OLAFu za rok 2018, tak eh, typicky trvalo 25 měsíců OLAFu, aby mohl prokázat trestnou činnost. A poté to Eh, bylo předáno státním zástupcům v dané zemi, kteří rozhodovali o tom, jestli zahájí trestní řízení nebo ne. To znamenalo, že typický případ založený na doporučení OLAFu v té době už mm, od něho uplynulo 25 měsíců, což může mít nepříznivý dopad jednak na základní práva těch eh, osob, kteří by měli eh, mít právo být souzeni v rozumném časovém Eh, horizontu a také jde o přípustnost důkazních prostředků. Jde o záznamy, které nemusí být nutně uchovávány, kolikrát mohou být eh, zničeny, podezřelí také mohou zlikvidovat eh, výnosy se své trestné činnosti a tak dále. Podle článku 26 nařízení o EPPO teď budeme mít mandatorní kompetence, to znamená, že EPPO nebude řešit, eh, řekněme, několik desítek případů, ale tisíce případů. Eh, už eh, rumunský nejvyšší státní zástupce řekl, že měl asi tisíc případů pouze v tomto roce, které se týkaly ochrany evropského rozpočtu. Rychlost v těchto případech je klíčová a je evidentní, že mm, naší roli není Eh, odhalovat podvady. Myslím si, že společně s účetním dvorem OLAF eh, může odhalovat eh, ty podvody PIF, a to rychleji a ve větším rozsahu. EPPO by měli od nich obdržet ty informace bez jakéhokoliv prodlení a potom může zahájit vyšetřování a začít jednat od začátku v naprostém souladu s postupy to znamená vysokou míru ochrany jak základních práv eh, těch dotčených osob, ale také vyšší standard pro sběr a uchování důkazních prostředků. Samozřejmě, že během toho vyšetřování také OLAF může pomáhat EPPO s dalšími analýzami a s přístupňováním dalších specializovaných databází a dokumentů. OLAF také může hrát velmi důležitou roli v tom, jak vyšetřovat eh, ve třetích zemích nebo v těch zemích, které se neúčastní eh, práce EPPO. A poté, co toto vyšetřování dospěje ke konci a například ten závěr bude nějaký administrativní postup, tak také OLAF tady může sehrát eh, velmi důležitou roli. Je samozřejmé, že tato funkční doplňkovost mezi EPPO a OLAFem se musí také projevit v rozpočtové oblasti a já počítám s podporou vašeho výboru a parlamentu. Eh, jde nám o co nejrychlejší předávání informací o v případě podezření eh, na podvod a doufám, že budeme moci také velmi dobře spolupracovat s komisí a s účetním dvorem. Komise, jak víme, má na starosti provádění rozpočtu a spolupráci s členskými státy finanční eh, manažeři a auditoři eh, v Evropské komisi eh, velmi dobře znají ty postupy pro využívání prostředků z evropského rozpočtu a půjde tedy o to, jak moci konzultovat tyto případy, jak mít přístup k jejich databázím, protože výměna informací, zejména co se týče o nesrovnalostí a předchozích Eh, případu čerpání tady bude velmi užitečná. A dále chci říci, že jsme zahájili diskusi o pracovním vztahu s Europolem a s Eurojustem. A to podobně jako u OLAFu. Naším cílem je tady podnítit co nejefektivnější spolupráci ve všech oblastech, které jsou předmětem našeho společného zájmu a těším se na co nejlepší Eh, spolupráci s Evropským finančním a ekonomickým centrem, což je centrum, které teď Europol nedávno vytvořil. Myslím si, že máme-li zlepšit míru ochrany finančních zájmů Evropské unie, musíme mít velmi nezávislý, silný orgán, který bude mít dostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Mohu vás ujistit o tom, že uděláme všechno pro to, abychom naplnili očekávání naší společnosti v boji proti korupci. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní eh, Kevezi. Jsme vám velmi vděční za vaši velmi přesnou a eh, přesnou prezentaci, za vysvětlení toho, jak eh, budete spolupracovat v případě boje proti podvodům a také jaký, jak důležité je dostatečné zajištění personálně a rozpočtově, co, v čemž určitě máte Eh, naši podporu a my eh, také víme, že komisař Hahn přislíbil dostatečnou, dostatečné rozpočtové vybavení. A myslím, že můžeme očekávat, eh, že brzy dostanete prostředky na přijímání dalších zaměstnanců. A teď chci přivítat pana Marinesku, který ještě jednou může vystoupit. Mariane, Děkuji ti ještě jednou za velké úsilí, za velmi intenzivní jednání, co se eh, nařízení OLAFu týče, to, že se ti podařilo zohlednit také připomínky Soudního dvora OLAFu a dalších, eh, také za eh, tu velmi chytrou vyjednávací taktiku výzavy členským státům, kteří nechtěli přistoupit na naše požadavky. A proto ti teď dávám slovo a ještě jednou ti děkuji za vynikající spolupráci s námi. Thank you, uh, chair. Yes. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, je to skutečně taková komplexní zkušenost na uh, ta, v této věci. Já jsem pracoval i na E, celé e, řadě dalších případů souvisejících s boji proti podvodům, ale toto bylo nejdůležitější a e, mám, mohu říct, si tedy něco na základě zkušeností z těchto jednání. Především chci zdůraznit, že OLAF by měl mít větší transparentnost OLAF je velmi důležitá instituce a musí lidem ukázat, jak funguje. Tato transparentnost zvýší také odpovědnost, protože nakonec nesou obrovskou odpovědnost. Jednak boji proti podvodům a jednak při respektování práv občanů. je nutná větší spolupráce mezi OLAFem a členskými státy v obtížných chvílích, kdy žádáme členské státy, aby informovali o implementaci doporučení ILAFu, tak je velmi obtížné ta ustanovení dostat do nařízení. Bez této spolupráce mezi OLAFem a členskými státy to nebude lepší. Orgány členských států musí okamžitě reagovat na žádosti OLAFu, musí pomoci OLAFu, podpořit OLAF v jeho šetření tak, aby vedlo k výsledkům. Pak přípustnost důkazů, jak řekl pan Itala. To je také klíčový aspekt. Pokud by měla eh, existovat spolupráce mezi justičními systémy členských zemí a OLAFem, aby eh, ten obsah, důkazní obsah byl akceptován justičními systémy, různými justičními systémy členských zemí. To je velmi důležité. Také chci říct si několik slov o prevenci. Já pracuji na zprávě o ochraně finančních zájmů a tam je zvláštní kapitola o prevenci. Samozřejmě musíme bojovat proti podvodům, ale nejlepší by bylo, mm, bychom vynakládali evropské prostředky co nejúčinněji tak nejlepší by byla prevence. Všechny DG v komisi, které na tom pracují, tak mají projekty implementace v různých členských zemí, tak musí spolu především ověřovat, zda všechny projekty i z hlediska nákladové účinnosti, ale také z hlediska samozřejmě částek přidělených na ten projekt. Mně mohou říct, že to není jejich práce, ale není proto základ v evropském právu, ale pro Eh, ve prospěch vynakládání evropských prostředků, tak by měli pracovat i na tomto, protože eh, když EU má nějaké připomínky k nákladům na projekt, tak by to bylo ve prospěch prevence podvodů. Jsou nějaké nákladové standardy, doporučené nákladové standardy, Nemůže to být povinné. I to by pomohlo. Současně digitalizace by měla být zavedená, víc, zaváděna více. Já mám navrhovaný pilotní projekt a doufám, že bude odhlasován parlamentem. Mm, se týče digitalizace ve všech krocích implementace projektů, ehm, eh, tendru eh, veřejné zakázky až implementaci projektu a platby. Současně snaha harmoniz, je snaha harmonizovat pravidla. Je pravda, že je směrnice o veřejných zakázkách. V jednotlivých zemích jsou různá pravidla, ale co pokud, eh, pokud Eh, se podaří harmonizovat pravidla, tak to půjde také. Také to umožní lepší, snazší šetření, kontrolu a také prevenci. Toto jsou tedy některé aspekty. Doufám, že toto nařízení bude nakonec schváleno na podzim, podle mého názoru. Všechny instituce, které se účastní aktivit OLAFu, by mohly ehm, spolupracovat. Budeme potřebovat nové nařízení pro aktivitu OLAFu, abychom byli aktivní, eh, efektivnější. Tedy. Děkuji vám. Děkuji eh, pane Marinesku a já doufám, že eh, se um, také bude brát ohled na to, co si přála paní Kovesi, aby všechno, co Ola eh, vyšetří, pak bylo také užitečné, aby to mohlo být použito. teď bych dala slovo zpravodajovi, Máš Zdechovský a pak Katarině Kiniči. Protože budu mít závěrečné slovo, tak budu mít jenom jeden postřeh a jeden dotaz. První postřeh je, že už chápu, kde se Andrej Babiš učil, že v kauze Čapí hnízdo asi premiér se inspiroval uh, inspiroval příkladem Eh, Sigma eh, Orionis, kdy argumentuje úplně stejně, jako argumentovala tato firma, že Olaf nemá žádný kompetence to vyšetřovat, jak si to dovoluje, že to jsou přece české peníze, ty už, Český republika, ty už peníze Česká republika dovolila, uh, už mu dala. A co jste si to dovolili vy v Olafu vyšetřovat premiéra České republiky, předtím ministra financí, když na to nemáte žádný kompetence? Ale dobře, to byl spíš eh, legrační případ. Moje otázka je na to, jestli se neohrozí vlastně tím, že vznikne EPPO, OLAF, jestli už se vyřešilo, eh, vyřešili, ehm, bych řekl, zdroje financování a zdroje i personální eh, OLAFu, jestli pan ředitel, na kterého jsme tady slyšeli obrovskou chválu a myslím si, že oprávněnou, tak jestli by nám mohl říct, zda opravdu bude tato výborná práce OLAFu i nadále pokračovat a zda nebude snížen počet eh, vyšetřujících eh, členů OLAFu po té, co bude úřad eh, IPPO plně funkční. Děkuji. Ja, lieber Thomas, das Thema Personalausstattung von Olaf wird uns intensiv beschäftigen, weil ich glaube, das ist... Budeme intenzivně zabývat intenzivním, eh, tedy personálním vybavením. Mm, není uh, naším cílem brát lidi tedy z Olafu, chceme pracovat více, budeme mít více případů, kde se bude, eh, na kterých se bude podílet Olaf. Já chci eh, teď poprosit Kat, Katarínu Kiniči. Slyšíte nás? Zmačkněte tlačítko Speak, prosím, Katarina. Děkuji, paní Ne. a tutti i relatori che sono intervenuti oggi, apportando veramente argomenti di grande interesse e, e alla nostra riflessione. Velmi zajímavé argumenty jsme slyšeli od našich řečníků. Takže opravdu děkuji všem, kteří dnes referovali eh, o situaci a také chci poděkovat panu Marineskovu, který eh, tak intenzivně pracoval na revizi nařízení o OLAFu protože tato práce je velmi důležitá a tato práce je prováděna ve velmi konstruktivním duchu a já se tedy těším na to, že brzy budeme mít finální text, eh, nad kterým eh, se potom bude hlasovat. A děkuji ještě všem, kteří tady dnes vystoupili a kteří zdůraznili ty nejdůležitější aspekty, například eh, spolupráce. Já jsem z Itálie, kde spolupráce mezi policií, justičními orgány také na mezinárodní úrovni přinesly v poslední době velmi důležité výsledky v boje proti organizovanému zločinu například. A aby bylo možné zlepšit tuto spolupráci, tak je potřeba vytvořit nástroje, které dávají všem těm aktérům, eh, kteří tady dnes vystoupili, aby měli možnost optimálně využívat své zdroje a spolupracovat navzájem. Ale Víme, že velmi často eh, ta doporučení OLAFu nejsou vyslyšena, že se snižuje ten počet případů, které potom ty členské státy skutečně provádějí. A eh, ten největší problém, jak jsme slyšeli, je v tom, že ne všechny eh, důkazy jsou přijímány jako přípustné také jsme tady měli prezentaci od specializované policejní jednotky finanční stráže v Itálii, která se zabývá těmito případy a proto se chci zeptat našich eh, hostů velmi obecně. Eh, řekněme, že v případě spolupráce mezi specializovanou policejní jednotkou, která je vytvořena, která by byla vytvořena na evropské úrovni, aby právě zajišťovala přípustné důkazy díky těm speciálním vyšetřovacím technikám, které se eh, použily během vyšetřování OLAFu, myslíte si, že by to mohlo přinést eh, přidanou hodnotu a že by to mohlo vést ke vyššímu počtu úspěšných eh, žalob u podezření z podvodu? A na závěr eh, bych se ještě chtěla eh, věnovat otázce revize nařízení OLAF. Chci eh, za to poděkovat všem, kteří se tím zabývali. To nové nařízení si jako hlavní cíl mimo jiné klade lepší koordinaci, efektivnější koordinaci mezi EPPO a OLAFem a to právě také prostřednictvím posílení boje proti korupci. A chci se zeptat eh, zejména Laury Kojvesi, které chci popřát hodně úspěchu eh, eh, po zahájení činnosti úřadu veřejného žalobci, jestli si myslí, že je nezbytné, jako to může také kolega Marinesko, jestli je nezbytné, aby také vznikl jakýsi jednotný, konsistentní právec, právní rámec pro všechny evropské instituce, nejenom ty, kteří se zabývají bojem proti eh, korupci a bojem proti špinavým peněz, ale také, které mají na starosti například eh, eh, organizovanou zločinnost jako takovou, protože víme, že existují případy, my jsme se tím zabývali na začátku roku tady na výboru, A byl to případ z Itálie, kdy došlo k odhalení podvodu ve výši několika milionů euro právě v oblasti e, zemědělství. A za tímto podvodem, podobně jako je to velmi často, byla schovaná také korupce, organizovaná, e, organizovaný zločin a celá řada dalších jevů. A že by bylo možná lepší mít v celé této oblasti boje proti finančním Eh, ochraně finančních zájmů Evropské unie, to mít propojeno také s těmi dalšími jevy, které se vyskytují, protože, jak už říkala paní předsedkyně Holmajer, naším hlavním úkolem je hledat co nejlepší způsob optimalizace těchto postupů, a to na evropské úrovni. A musíme usnadnit tu práci institucím, jako je OLAF nebo EPPO. Ještě jednou vám Děkuji a e, za vaši diskuzi. Herzlichen Dank, Katharina. Ich darf jetzt Ramona. Děkuji Katarině. Teď má slovo Ramona Strugario. Doufám, že připojená. Chair, um, I will switch to Děkuji, paní předsedkyně. Já přejdu do rumunštiny, ale nejprve chci říct, že jsem velice ráda, že se mohu zúčastnit této debaty zvláště za zemi, která absolvovala 11 vyšetřování OLAF, což je nejvíce v Evropské unii. Dostali jsme 84 doporučení, což je nejvíce v Evropské unii, ale rozhodně máme i instituce, které vědí, jak s těmito typy vyšetřování naložit a máme k tomu příslušné podklady, příslušná čísla za náš úřad. Já už tedy přecházím do rumunštiny, potom zase přejdu zpátky do angličtiny. Je velmi důležité, aby probíhala kvalitní spolupráce mezi úřadem OLAF a úřadem EPPO. A to platí o to více, když se podíváme na příslušná čísla, která bohužel za poslední dobu ukazují, že podíl přijetí e, doporučení a jejich promítnutí do trestního stíhání je poněkud e, nechvalné číslo mezi lety 2010 a 2018. Totiž těch doporučení bylo vypracováno 1900. Za celou dobu 2500, ale je to asi zhruba něco přes 300 případů, kdy členský stát na doporučení orgánu OLAF navázal tím, že by přímo zahájil další řízení na vnitrostátní úrovni. A 116 případů bylo dořešeno až do konce. 203 případů bylo dokonce zamítnuto z hlediska doporučení. Doporučení byla s státním zástupcem neakceptována. To je celkem znepokojivé. V roce 2015 to bylo 47%, 44% v následujícím roce a, a teď už je to 36%, což si myslím, že už je docela hodně silný varovný signál, pokud jde o členské státy. V tu, v tomto případě máme odůvodnění, že pro přípustnost důkazních prostředků v trestním řízení nebyla dána příslušnost, pak je zde otázka zaručení procesních práv z hlediska procesního práva, pak je zde otázka důkazů, které budou v trestním řízení Eh, funkční. Já si myslím, že budeme muset eh, se ještě pobavit o tom, jak by tato celá agenda měla nakonec vypadat. Myslím si, že hodně je v rukou Evropského parlamentu, co se týče eh, přípustnosti, co se týče návaznosti mezi prací OLAFu a dalším směřováním na národní úrovni. Když Olaf provádí vedle EPPO ještě další úkony, tak EPPO může požádat Olaf, aby Olaf do, dodržel určité um, základní standardy, co se týče procesních záruk. A Olaf v takovém případě musí konat, musí zareagovat na dožádání EPPO, musí přerušit veškeré úkony, které by mohly ohrozit vyšetřování na úrovni EPPO. Zároveň také platí, že je třeba předložit veškeré důkazy úřadu EPPO. OLAF může paralelně pokračovat a doplňovat práci EPPO, pokud by to bylo potřeba. To jsou velice důležité otázky, které třeba zajistit a je třeba zajistit kvalitní spolupráci mezi EPPO a OLAFem. Musím říct, že už máme příklady dobré spolupráce mezi národními orgány a OLAFem. V mé zemi to například platí, že ta spolupráce je dobrá. Nikolas Alet byl bývalý generální ředitel a říkal, že v roce 2007 probíhalo velice úspěšné vyšetřování. Tehdy toto vyšetřování navázalo na dvě doporučení OLAFu. Šlo o z, zneužití prostředků z Evropského fondu pro rozvoj venkova. Tehdy došlo k navrácení 200 milionů euro a bývalý šéf sociální demokracie v Rumunsku tehdy byl obžalován. To znamená, v roce 2018 na něj byla podána obžalova. Tehdy se bránil, argumentoval postupy Olafu, ale soud jeho argumentaci zamítl. Livio Dragna je v tuto chvíli v eh, odnětí svobody. A to v návaznosti na vyšetřování Toldram. Dovolte mi jen krátce ještě říci pár slov ke spolupráci mezi EPPO a o otázce rozpočtu. Je třeba převést některé prostředky pro to, aby úřad EPPO mohl kvalitně fungovat. Některé prostředky došlo k přerušení eh, vystoupení. Direkt, aber nicht mehr den EPO. Všichni se shodneme na tom, eh, že EPPO eh, e bude potřebovat navýšení rozpočtu. Prin comparație, já jsem chtěla jen provést eh, srovnání. Chtěla jsem říci, že Olaf má 60 milionů na rok a EPPO 4 miliony na rok. A v roce 2018 eh, podvody představovaly 1,2 miliardy euro. Jen pro to srovnání. Já mnohokrát děkuji. A otázka na EPPO. Jak můžeme pomoci vzhledem k finanční situaci? Je třeba učinit nějaké kroky v rámci kapitoly 7, čili v rámci dalších oddílů. Co můžeme udělat? Já se domnívám, že Už zde srdečně děkuji. Zvo nebo ji na poplach. Děkuji, eh, prosím, eh, co nejstručněji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já to mohu říci velmi stručně. Mám jenom jednu otázku. Je to určité konstatování také. Pokud je pravda, že že pouze 39 eh, těch doporučení potom vede k zahájení nějakého podání žaloby nebo k eh, řešení u soudu. A pokud tady máme jasný sestupný trend a pokud je pravda, že eh, to není vina Olafu, a to je evidentní, že to tak není. Olaf dělá vynikající práce, to já jsem například v té zprávě o PIV mohl několikrát konstatovat. Takže pokud ten problém je v nedokonalé spolupráci mezi eh, těmi orgány na, členské, na úrovni českých států, tak z čeho pochází ten optimismus, který tady eh, vyplývá z této diskuse, že ten nový orgán EPPO potom odstraní eh, tyto nedostatky. Když eh, jsme mohli předtím říci, že ty nedostatky se nevyskytovaly v práci OLAFu, nebo řekněme, že se nebudou vyskytovat v práci EPPO, z čeho vyplývá ten optimismus, že v případě vytvoření toho nového orgánu ty problémy, které vyvstávaly, eh, se podaří odstranit a že ty národní orgány eh, k tomu budou přistupovat nějak jinak. To je pro mě pořád hádanka. Děkuji vám. Myslím, že to je eh, velmi důležitá věc. Bylo by dobře se tím zabývat, tím, proč dochází k odmítání těch eh, předkládaných doporučení, nebo pokud eh, ta motivace pro to je, že ten justiční orgán řekne, že tady se jedná pouze o prostředky z Evropské unie, takže to není důležité. Myslím, že těch problémů tady asi více. A další řečník je paní Rivazi, která je také stínovou, byla stínovou zpravodajkou Olafu, takže Michel má slovo. Musíte zmáčknout eh, ten, to tlačítko Speak. Dobrý den, eh, všechny zdravím. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat eh, našemu zpravodajovi, panu Marineskovi, protože tomu se podařilo odvést skutečně důkladnou práci a samozřejmě tu práci dělal také ve spolupráci se stílemi zpravodaji. Já souhlasím s naším zpravodajem v tom, že Olaf není dostatečně transparentní. Víte, že během toho trialogu jsme chtěli velmi, aby Olaf eh, předkládal ty finální zprávy v případě, že jsou ukončeny všechny ty eh, soudní eh, postupy, ale vetoval to jak Olaf, tak i čenské státy, tento požadavek. A to je skutečně problém. Dnes se mluví o těch následných opatřeních po ukončení vystřování OLAFu, máme informace roku 2018, ale nevíme, k čemu to vlastně vedlo a e, jaké byly ty výsledky. Teď mluvíme o tom, že tady bylo více než 1900 vyšetřování, ale nevím přesně, kterých se to týká. Víme, že byla vydána doporučení v oblasti administrální, administrativní, soudní a dalších oblastí, ale jaká přesně doporučení to byla? Jak chcete, abychom my jako poslanci vykonávali naši pravomoc, tedy kontrolní a politickou, když nemáme přesné informace o těch případech a o doporučeních, která se jich týkala. Takže se chci zeptat Olafu, proč odmítáte zlepšení toho transparentnosti? Jde samozřejmě o ty ukončené případy, poté, co je k dispozici eh, nějaká finální informace o tom, jaký typ toho výsledku to znamenalo. A Potom jde o generálního ředitele Olafu. To chci zeptat, proč některé české státy, jako například Maďarsko, eh, z definice věci odmítají přijmout jakákoliv doporučení Olafu a jaké jsou možnosti, které Evropská unie má, aby mohla eh, v této situaci něco udělat a co by bylo možné udělat s tím čínským státem, který systematicky odmítá doporučení v oblasti boje proti korupci, jaké možnosti má evropská legislativa, jaké sankce existují a chci se zeptat, jestli je možné zastavit čerpání prostředků ze strany této země. A poslední otázka, jaká je vyhlídka na to, že by ta současná situace se mohla zlepšit eh, po té, co eh, začne fungovat úřad veřejného žalobce. Je evidentní, že nejde ani tak o zlepšování eh, kvality práce OLAFu, ale spíše o to, že ta doporučení a ta následná opatření eh, na základě těch doporučení nejsou prováděna dostatečně důkladně. Proč se to nemění? Děkuji a teď chci... Že teď ještě jednou všem srdečně děkuji. EKR a GUE tady nejsou zastoupeni. Takže tím jsme ukončili kolo otázek a já mohu ještě jednou eh, dát slovo, předat slovo, protože protože eh, tady bylo přímo, přím, přímo tady osloven pan kolega. Děkuji. Já se pokusím tedy odpovědět co, nejví, ne, co nejvíc otázek. Eh, pan Zdechovský se ptal na naše zdroje, já jsem si nestěžoval, protože rozhodnutí hm, těch 45 postech, eh, což je více než malé DG na komise, bylo o tom rozhodnuto předtím, než jsem přišel, takže my se snažíme. Ale teďka narážíme na své limity. Lidé jsou profesionální, ambiciozní, chtějí mít výsledky, ale někdy odcházejí. Máme nedostatek jazykových znalostí. Potřebujeme tam jazykové znalosti všech členských zemí. A v září budeme další schůze a tam bych vysvětlil víc o naší nové organizaci. My se snažíme hledat cesty, jak tomuto čelit. A to e, tady už skutečně je e, náš limit. Co se týče spolupráce a přidané hodnoty, tak jsem rád, že v Itálii, v Rumunsku, Naši kolegové vysvětlili, jak relevantní je spolupráce s e, touto organizací. Čím více spolupracujeme, tím větší, lepších výsledků můžeme dosáhnout. A proto jsem začal um, prosazovat tedy mm, jedna s členskými státy, sešel jsem se s orgány v trestním řízení, s státními zástupci. Je to skutečně plodné. Přes ten lockdown, když se podíváme na ta čísla, tak tam mohou trošku lhát. Někdy členské státy říkají, že nemají dostatečné znalosti, jak stíhat, protože jejich trestní zákonník je tak odlišný od evropské legislativy o financování a skutečně potřebují pomoci. Proto máme ty kontaktní body. Paní předsedkyně, vy eh, říkáte, že se skutečně musíte podívat eh, na to, co je zatím. Já plně souhlasím, musíme Eh, zajít hlouběji, podívat se na ta čísla, protože někde jsou ta čísla dobrá, ale někde mm, se stíhají no, malé věci a když jsou tam politické konexe, tak tam nejde ke stíhání, že číslo může být docela hezké, Um, ale to skutečně musíme řešit. Ale nemáme mandát. Proto se snažíme o ty kontaktní body a postupovat případ od případu, snažit se pochopit, co je zatím. Že nemůžeme obvinovat žádné členské státy. Že někdo je špatný, někdo je dobrý. Na to nemáme důkazy. potřebujeme větší pomoc ze strany parlamentu a proto myslím, že je to důležité a Marinesku, eh, co řekl pan Marinesku o přípustnosti našich důkazů. Nejenom, že by měl Olaf větší pravomoce, ale je to i pro státní zástupce v členských zemích. Oni mohou rozhodnout o přípustnosti a e, neobžalovat naše případy. Pokud ano, se rozhodnou, tak to bude rychlejší, efektivnější, méně nákladné a je tam hodně pozitivních věcí. Proto je to důležité. My jsme zveřejnili, k transparentnosti jsme zveřejnili mnoho našich případů, ale na druhé straně, pokud všechno bude veřejné, tak se podvodníci mohou podívat, jak to děláme, jak, kdo tam pracuje, tam spousta informací. A z toho můžete všechno vyvodit. Pokud všechno bude skutečně veřejné, no já jsem řekl v parlamentu, mm, buďte transparentní to už je parla- na parlamentu, aby rozhodl, zda něco zveřejní ty případy nebo ne. Už to není na nás. To tež platí pro státní zástupce. Oni musí rozhodnout. My se snažíme vysvětlovat ty případy co nejlépe. Dobře, to je, myslím, z mé strany všechno. Pak tady byly otázky na další, to mohu také doplnit. Jak bylo řečeno, není běžné, že státní zástupce tedy zveřejňuje své, své vyšetřovací akta. Právě z tohoto důvodu pak by Eh, sobě byly, vyšly na povrch metody vyšetřování, který by si každý organizovaný zločinec s radostí přečetl. Můžeme volit jinou strategii. Víte, jak vypadá mm, vyšetřovací technika, kde jsou ehm, často nevinné osoby, ehm, ty by nechtěli, aby tedy si o sobě četli a proto eh, jako parlament prostě budeme věční, když ty případy, které jsou eh, relevantní, tak budeme moci si je vyměňovat s Olafem, abychom měli mohli více využívat naší práce, abychom mohli být lepší v boji proti podvodům a tady chci poděkovat za vynikající práci Olafu. A musíme skutečně se do hloubky podívat eh, na to pak s mnoha eh, statistiky, tady jsou různé důvody. Eh, mm, Někteří svědčí o skutečně vynikající spolupráci s eh, Olafem. Budeme se tím dohloubky zabývat. Myslím, že má smysl. Chtěla jsem se ještě zeptat, má někdo z řečníků mm, nějaké připomínky? Ať je to pan Levering, pan Vologa, pan Amendola, nebo naše evropská státní zastupník paní Laura Kavezi, pan Elgeam, paní Kavezi se přihlásila slovo. Paní Kavezi, máte slovo. Dear Laura Kövesi, please push the speak button. Fine, we no, can see you, we can hear you. Perfect. Okay, thank you so much. Děkuji. Já bych chtěla položit dvě otázky. A také bych se chtěla v krátkosti vyjádřit k té přípustnosti důkazů u soudu, protože velice dobře vím, co to pro státního zástupce znamená. Tedy k té první otázce. Ta moje první otázka se týká legislativních nástrojů pro spolupráce. Podle mého názoru evropský prokurátor, jakože mluvím za jeho úřad, mohu říci, že to naše nařízení obsahuje dostatek ustanovení týkajících se mezinárodní spolupráce. To znamená, že je na nás, je naší povinností, abychom nastavili spolupráce s Europolem, Eurojustem, um, OLAFem, komisí, nespolupracujícími nebo nezúčastněnými členskými státy a dalšími. A můžeme znovu říci, že těch nástrojů máme dost. Pokud jde o organizovaný zločin, tak zde bych ráda řekla, že EPPO by mělo být v přední linii s Eurojustem, Europolem a Olafem v rámci boje proti organizovanému zločinu, včetně e, finanční kriminality. Naší povinností nebude jenom vyšetřovat podvody týkající se evropských prostředků, ale vyšetřovat i korupce a organizovaný zločin zvláště v těch případech s přeshraničním prvkem, tam, kde jde o podvody s DPH nad 10 milionů euro. Takže ano, pro nás je to priorita, organizovaný zločin. A druhá otázka od paní Ramona Strugaro, ta se týkala rozpočtu EPPO. A zde mohu říct, že v tuto chvíli Stále ještě vyjednáme o tom, jak vypadají naše potřeby. Co nám v rozpočtu chybí, je podpora vyšetřování na ústřední úrovni a také provozní náklady, rozpočet na provozní náklady, ale my v dalším období zašleme vše podrobněji. A také jsem dostala otázku, která se týkala toho, proč v tuto chvíli, když je EPPO, by členské státy měly spolupracovat s EPPO. To totiž původně bylo problematické, že členské státy nespolupracovaly dostatečně s OLAFem. Rozdíl je v tom, že EPPO bude mít dánou příslušnost, pokud třeba dojde k spáchání trestné činnosti v členském státě a tento trestný čin bude patřit do příslušnosti EPPO, tak EPPO bude mít dánu příslušnost a pak už nemůžeme provést volbu toho, zda ji bude, bude, bude provádět vyšetřování nebo nebude, prostě bude. A pak jsou zde delegovaní prokurátoři, evropští delegovaní prokurátoři, kteří budou provádět vyšetřování v jednotlivých členských státech. Budou moci zahájit řízení, budou moci provádět vyšetřování. Uh, Eh, uzavřít případ, podat obžalobu a v těchto případech nebude nutné, aby jakkoliv spolupracovali s našimi orgány či úřady, s naším institucí, prostě budou provádět vyšetřování, budou shromažďovat důkazy a mohou u toho spolupracovat, mohou spolupracovat s dalšími. A co se týče přípustnosti důkazů, tak jako bývalá státní zástupkyně, a teď samozřejmě jako prokurátorka, mohu vám říct, že v trestním řízení je velice důležité dodržet úroveň síly důkazů. A to je, co se nám osvědčilo při spolupráci s OLAFem. OLAF provádí administrativní vyšetřování a samozřejmě musí dodržovat administrativní pravidla týkající se Eh, důkazů. Ale v trestním právu je to jiné než ve správním právu. Dávám příklad. Například pokud státní zástupce chce použít údaje týkající se bankovního účtu, musí mít vždy souhlas soudce, aby mohl mít přístup k tomuto účtu. Olaf ale tento souhlas nepotřebuje. Takže pokud důkazy, které nashromáždí OLAF bez jakéhokoliv souhlasu, jsou zaslány státnímu zástupci a státní zástupce je chce využít, tak je to pro státního zástupce velice složité, protože ten standard, ta úroveň síly důkazů je jiná. Ale teď máme EPPO a Prokurátoři EPPO provedou šetření, dodrží veškerá národní ustanovení týkající se Eh, shromažďování důkazů, která platí v daném členském státě. Děkuji mnohokrát. Děkuji za velice eh, cená slova, ale již nemáme další tlumočení, takže poprosím další o